naším schromážděním. Nyní budeme hlasovat o schválení jmenování pana Algirda Sešemety do funkce člena Evropské komise. Připomínám, že pan Šemeta nahrazuje paní Leboskajte, jež byla zvolena prezidentkou Litvy. A rovněž bych chtěl vaším jménem také jí poblahopřát k této funkci. Je to hlasování tajné, takže prosím hlasujte ohledně jmenování pana Šemety. Prosím. così. Posso chiudere? Hanno votato tutti? Všichni odhlasovali? Takže končíme hlasování. Výsledek 461 hlasovalo. 347 pro, 47 proti, 67 hlasů se zdrželo. Takže návrh je schválen. Nyní na pořadu dne máme a samozřejmě blahopřeji novému komisaři. Na pořadu dne nyní máme schválení jmenování pana Pavla Sameckého do funkce člena komise nahrazuje paní Danuta, Danutu Hubnerovou, jež je nyní naší kolegyní a my si samozřejmě vzpomínáme na její práci, když se zaměřovala zejména na politiku soudržnosti a regionální politiku. Takže prosím, hlasujeme rovněž tajně elektronicky. Hlasujeme. Otevírám a zahajuji hlasování. Ano, votato tutti? Všichni jsme hlasovali. Hlasování končíme. 474 lidí hlasovalo, 360 poslanců pro, 80 proti, 34 se zdrželo. Návrh byl schválen. Blahopřejeme panu Sameckému. A nyní máme na pořadu jednání schválení jmenování pana Karla de Guchta jakožto člena Evropské komise. Nahrazuje pana Louis Michela, jenž je se stal jedním z našich kolegů. Takže prosím, budeme hlasovat o tomto návrhu rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Ano, votato tutti? Všichni jsme hlasovali. Hlasování skončilo. 472 hlasů celkem, 385 pro, 53 proti, 34 se zdrželo. Návrh rozhodnutí byl schválen. Blahopřejeme novému komisaři. Bene. Adesso c'è mezz'ora dedicata alla... Nyní tedy přibližně jednu půl hodinu věnujeme jednominutovým projevům. Mám velice dlouhý seznam žádostí o vystoupení a to ukazuje vůli důležité účasti, což je Eh, velice dobré pro Evropský parlament, ale bohužel nebudu moc dát slovo všem, kteří o ně požádali, protože máme pouze 30 minut na to a potřebovali bychom na to minimálně hodinu a půl. Dávám slovo panu Kerimu.